článku 166 jednacího řádu jsem se rozhodl, eh, že eh, poslanci Korvin Mike a Bonano obdrží sankci za rušení eh, průběhu zasedání ze 7. července a 8. září a také ze 6. a 7. října. Ty sankce spočívají eh, v eh, zrušení nároku na diety na 10 dnů a na 10 dnů se také nesmějí účastnit žádných aktivit eh, parlamentu a jeho orgánu. Mé rozhodnutí bylo doručeno těmto eh, poslancům v posledním a předposledním týdnu. Pan Korvin Mike a pan Buonano podle článku 167 jednacího řádu, řádu se odvolali proti tomuto rozhodnutí, podali interní stížnost a předsednictvo bude dnes večer rozhodovat o obou eh, stížnostech. Procesně to znamená, že předsednictvo může eh, tedy mé rozhodnutí eh, buď zrušit, anebo potvrdit. Rozhodnutí předsednictva eh, okamžitě oběma poslancům sdělíme a v případě, že potvrdí tyto sankce, tak okamžitě tyto sankce vstoupí v platnost. Hlásíte se k tomuto tématu nebo k jinému tématu? K jinému tématu. Dobře, takže později.